dotovat. Já ani nevím, zda by se mělo dotovat, pokud ale už se dotovat rozhodneme, tak všem stejně. Blížím se ke konci. Milí přátelé, Evropská unie není a nikdy nebude dokonalá. To si musíme přiznat. Avšak je to to nejlepší, co si dokážu představit. V Evropě poslední stovky, no a vlastně i tisíce let se názorové rozdíly řešily silou. Silnější přežil, slabší jen podle toho, jak se mu to povedlo. Tak to ale není dobré. Tento nový způsob něco vyjednávat společně a z vlastní dobré vůle se domluvit, je to nejlepší, co máme. Členské státy mohou z Evropské unie odejít, ale nyní, když jsme svědky Brexitu, tak si musíme přiznat, že si nikdo z nás nedokázal představit, jak to bude složité a jsme svědky toho i v rámci vyjednávání na radě, že jednomyslnost a i společný postoj je průbířským kamenem toho, jak prožít obtížné období, jak z něho výjít, aniž bychom sáhli k násilí takto Evropská unie funguje, my spolu hovoříme, my spolu nebojujeme. Co tedy říci o budoucnosti? Já bych to suma sumárum shrnul takto. Posilňujme to, co je naším základem. Posilňujme společný trh, zbavujme se překážek, kontrolujme vnější hranice, snižujme riziko nekontrolované migrace, buďme chytřejší v energetice, soustředíme se na hospodářské soutěži, která bude spravedlivá a posilňujme i naši bezpečnost, a to nikoli pouze vojensky, ale i v internetu. Nesnažme se bojovat s populisty. Spíše se zabývejme příčinami toho, že jsou lidé nespokojení ono, když je každý ponechan sám sobě, tak je jako ta ezopová hůlka, každý bude dříve či později zlomen. I velká evropská země je ve světovém měřítku malá. Pokud ale budeme držet pohromadě, tak budeme co by EU velkým světovým hráčem a zároveň můžeme šířit evropské hodnoty, svobodu, demokracii a právní stát a to ovlivní i ostatní země. Děkuji vám. Jak je eh, slyšet, tak jste tady velmi populární v parlamentu. Děkuji vám. A teď předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Máte slovo. Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, vážení poslanci, já jsem velmi rád, eh, že se dnes mohu setkat s premiérem Lotyšska. Je tady velmi dobře známý, devět let byl poslancem tohoto parlamentu. A já si vždy pamatuji také první eh, lotyšské předsednictví v Radě ministrů. Vzpomínám si na to tak dobře, protože to byla no, první skutečné předsednictví eh, za mé komise, protože to první ještě byly dva měsíce Eh, dojíždělo italské předsednictví a 29. a 30. června toho roku eh, se projednával směrnice o poplatcích na internetu. A eh, všichni na to měli rozdílné názory, hodně jsme o tom diskutovali ale eh, dnes se velmi často mluví zejména o Brexitu. Já si myslím, že by bylo dobře věnovat eh, pozornost to, čeho jsme dosáhli v posledních letech. Toto bylo velmi užitečné rozhodnutí o roamingu. To je věc, která eh, velmi výrazně ovlivnila každodenní život našich občanů. My jsme byli komisí eh, dialogu a jsme tím i nadále. Často organizujeme setkání s občany. Více než 700 setkání s občany, což dokazuje také to, že komise se neuzavírá do budovy Berlemontu, ale eh, rozhodně také nejsme nějací pučisté, kteří by neměli legitimnost ale jsme v každodenním kontaktu s evropskými občany. Evropa nemůže fungovat bez dobré vůle občanů a bez národů. Ty, kteří si myslí, že eh, národy jsou přechodný fází v historii, tak nemá pravdu. Národy jsou tady natrvalo. A měli bychom Neměli bychom hovořit o Spojených státech Evropy. Měli bychom eh, hovořit spíše o tom, eh, eh, že máme vlastní model, nemůžeme kopírovat ten model Spojených států. Jsme tady různé národnosti, ale přitom všem jsme také Evropané, v tom není žádný rozpor. A myslím, že není žádný problém s tím, že máme přináležitost, svou náležitost s větším celkem. V komisi jsme také se rozhodli, že budeme zohledňovat potřeby našich občanů, ale zejména ty, které mají velký vliv na jejich život. Ne všechny malé věci jsme se snažili regulovat. A volení zástupci Eh, lidu, který byl zvoleni v roce 2014, jste tady všichni byli, když jsem prezentoval priority své komise. V roce 2018 jsme také hovořili o všech těch iniciativách, které se nám podařilo uzavřít od roku 2014. 350 eh, jich bylo eh, schváleno, 200, více než 200 jich pořád zůstává na stole zákonodárců. A já bych si samozřejmě přál, aby byly projednány a přijaty všechny návrhy směrnic, které například souvisejí s asilovým režimem. Ale musím přiznat, že nikdy se nepodařilo dosáhnout tak velkého pokroku v sociálních věcech. Myslím, že to přispělo k budování evropské eh, konstrukce. Děkuji vám za to, že jste to podpořili s tak velkým odhodláním, ten pokrok sociální oblasti, který jsme iniciovali v komisi. A teď jazyk číslo dvě. Pane předsedo. Lotyšsko je stát, který zná více než, nebo lépe než ostatní, že je důležité být součástí větší unie. A premiér to také dal jasně najevo ve svém projevu před několika okamžiky. Pane premiére, vaše země vždycky brala svůj osud do svých rukou. Abych citoval vašeho jednoho básníka, tak může být jedině tak velcí, jako je naše vůle. A přesně to také jste. Bojovali jste za svobodu mnohokrát v důležitých eh, náročných okolnostech, mnohem obtížněji, než si na západní, v západní Evropě umíme představit. Ale místo toho, abyste se nechali manevrovat do role obětí, tak jste řekli, ne eh, tankům a zbraním a rozhodli jste se bojovat za svou svobodu. A já si myslím, že to je jedna z nejlepších věcí v nedávné historii, že Lotyšsko a další znovu získali eh, svobodu a nezávislost. A tady je vaše místo. Vaše místo nebylo ve tmě, ve stínu ale měli jste nárok na místo na slunci. Jsme rádi, že jste vstoupili do Evropské unie. A myslím, že nikdo nelituje jediného dne, kdy eh, bylo Lotyšsko členem EU. Vstoupili jste do Schengenu. A já naprosto souhlasím s tím, co jste říkal o vnitřních hranicích a o ochraně vnějších hranic. Evropská komise navrhla posílení pohraniční stráže, 10 tisíc příslušníků. Rada to odložila na rok 2027. My jsme to chtěli mít v roce 2020. Říkáme, máme-li chránit naše hranice, tak se do toho pojďme pustit. Ten návrh leží na stole. pomáháte Evropu zabezpečit a posílit. Eh, zúčastní, účastníte se trvalé spolupráce v obraných věcech a účastníte se také celé řady dalších evropských projektů, například usnadnění přeshraniční mobility. To pro Lotyše je důležité. Usnadnění mobility. Stejně tak se snažíte čelit různým dalším eh, hrozbám. Vy jste živoucí příklad toho, jak Evropa může posílit národní svrchovanost. Vy jste se zmiňoval o energetice. To je také důležité součást evropské politiky. zeměpisných důvodů Lotyšsko a celé Pobaltí vlastně bylo izolovaným energetickým ostrovem od zbytku Evropy. Když jsme my nastoupili do úřadu, tak jsme řekli, že Evropa nikdy nenechá eh, své občany stranou nebo eh, v chladu a bez světla. To samozřejmě byla záležitost nejenom pobaltských zemí, ale celé Evropy. A když jsme nastoupili do úřadu, tak jsme vytvořili energetickou unii a udělali jsme z toho velkou prioritu, abychom zabránili tomu, aby sousedé pobaltských států zneužívali tu situaci, aby měli v těchto zemích přístup k levné energii. A dnes už jsme velmi blízko tomu, abychom mohli propojit energetický trh. Investujeme do infrastruktury a máme dnes také velmi ambiciozní eh, klimatické a energetické cíle. Jsem rád, že se nám podařilo tu energetickou unii uskutečnit. A děkuji vám také za vaše vedení a za vaše práci jako poslanec tohoto parlamentu. Pane předsedo, teď jazyk číslo 3. Lotyšsko eh, vnáší do Evropy novou sílu. Je to ale proto také je logické, aby Evropa investovala do Lotyšska, do, tedy do evropské budoucnosti. Lotyši vědí z první ruky, jaké dopady to může mít. 50 tisíc uchazečů o práci od roku 2014 odešlo eh, do západní Evropy, aby tady získali další kvalifikaci. Stejně tak se postavilo, nebo z evropských prostředků financovalo 300 kilometrů dálnic. A Riga je teď eh, propojená s eh, venkovskými oblastmi, ale také se Stonskem a Litvou. Několik set milionů investic eh, bylo součástí tzv. Junkrova plánu a to se realizovalo právě v Lotyšsku. Lotyšská budoucnost je budoucností nás všech a proto navrhujeme, aby v příštím rozpočtu do 100 miliard euro do vědy a do výzkumu, protože to jsou ty největší výzvy, které musíme společně řešit. A to nás také posílí. Musíme také financovat nebo více financovat až trojnásobně ehm, zabezpečení našich hranic. Chceme také podpořit udržitelný rozvoj a chceme navýšit i prostředky na Erasmus+ na to jsme zdvojnásobili alokaci. A já bych chtěl poděkovat panu premiérovi za jeho podporu všem těmto věcem a za jeho aktivní účast na jednáních. Ale ještě bych chtěl eh, vysvětlit něco, co souvisí se střednědobým eh, rozpočtovým plánováním. Je správné, abychom financovali mládež, inovace, vědu a výzkum. A to můžeme dělat jenom tehdy, pokud v našich politikách eh, v jiných oblastech, jako je zemědělství nebo koze, provedeme určité škrty. Samozřejmě, že z toho nemám radost, ale nemůžeme jenom navyšovat prostředky, musíme si vybrat určité priority a na ty, ty prostředky potom musí především. Pokud také máme zachovat tu eh, pevnou výši evropského rozpočtu. Ale samozřejmě, že Evropa stojí za víc než 1,4 HDP. Parlament tomu zaujímá trochu jiný postoj než rada. Eh, požadoval, aby ta výše byla stanovena na 1,3 HDP. My bychom byli rádi, kdyby to bylo 1,4%, ne 1,1%, tam by potom eh, možná i vy byste s tím nesouhlasili. Ale je pravda, že si člověk musí stanovit priority. Protože soudržnost a eh, zemědělství jsou také důležité věci a pro některé to důležitější než ostatní. Lotyšsko má za sebou těžká léta, nejenom vzhledem ke své země sné polozal také historickému břemenu, ale také kvůli histori- eh, eh, hospodářské krizi. Pět let po začátku našeho mandátu je na tom eh, lotyšské hospodářství mnohem lépe. Myslím, že to je také zásluh vašeho předchůdce Valdese Dombrovského. Tedy eh, Lotyšsko, Lotyšsko určil správný kurz a proto, když jsem viděl ten jeho úspěch, jsem usiloval o to, aby se stal místo předsedou Evropské komise, který má na starosti euro a sociální dialog a já mu chci poděkovat za jeho práci. Napadá mě ještě řada eh, věcí k tomu, eh, co jsi říkal ty, a ty jsem mluvil tak dlouho, že už mi teď moc času nezbývá. Lotyšsko je jedna z těch menší zemí, já jsem na to specialista. Ale je to země s velkými ambicemi. Je to místo, kde se střetává západ s východem. Jsou to ta dvě křídla Evropské unie. A já si myslím, že má-li mít Evropa dobrou budoucnost, tak se musí naučit sladit tato obě křídla. Toto je poslední eh, můj projev před tímto parlamentem. Vidím tady některé kolegy, kteří politiky nebo parlamentu odcházejí. Některé jsem měl velmi rád, hodně jsem se od vás naučil, hodně jsme se tady hádali ale myslím, že jsme také mnohé dokázali. Podobně, jako jsem říkal, první den svého úřadu, eh, své funkce, eh, já mám Evropu velmi rád a musíme se to naučit je mít rád. Děkuji vám, pane předsedo komise, Jean-Claude. Já bych ti chtěl poděkovat za spolupráci, přestože kolikrát eh, jsme na věci měli rozdílné názory, ale to je eh, podstata nebo normální v debatě mezi parlamentem a komisí, ale co se je důležité, je to, že jsme všichni se snažili pracovat pro naše občany, pro evropské občany. My Evropu potřebujeme. Je tady řada věcí, které potřeba změnit a zlepšit, ale je to jediný způsob, jakým může Evropa chránit své občany. Máme společnou historii. To, co se odehrálo před několika dny v Paříži u Notre Dame, je jasné, že to je evropské srdce. Máme společné dědictví, které všichni sdílíme. Jsou to naše hodnoty přestože mluvíme odlišnými jazyky. A také eh, proto ti chci poděkovat za tvou práci, za tvé odhodlání a už jsem to říkal i na Evropské radě a také děkuji za velkou ochotu, za kterou se vystupoval tady v parlamentu. Teď se uzavírá registrace do Eye. A teď má slovo Manfred Weber. Mr. President, Mr. Commission President, Mr. Prime Minister. Pane předsedo, pane premiére, Pane předsedo komise, jak nádherná řeč. Já chci poděkovat za to, že vedeme tyto diskuse o budoucnosti Evropy a vidíme, jak skvělým řečníkem je náš bývalý kolega pan Kareš skvělé přispění k úvahám o budoucnosti Evropy a je vidět a i cítit, jak se vyznáte v tom, jak funguje Evropa. A musím říci, že by prospělo budoucnosti Evropy hlavně, kdybychom měli více takovýchto bývalých europoslanců v řadách premiéru. To opravdu by nám prospělo. Co se mi na vašich slovech líbí, je optimismus. Ať už hovoříte o Lotyšsku, kde vidíme obrovský hospodářský úspěch za několik eh, posledních let, rovněž zavedení pana Valdise se. Je to obrovský úspěch jak pro tuto zemi, ale i z pohledu investic, ale i z pohledu bezpečnosti. Lotyšsko se cítí chráněno jako člen EU a zejména i chráněno vůči Rusku. Je to příběh úspěchu, když už hovoříme o mandátu na evropské úrovni. Jean-Claude Juncker se zmínil o dlouhodobých projektech, jak se nám povedli zvládnout, ať už se jedná o hrozbu na externích hranicích, ať už se jedná o Junckerův plán a miliony pracovních míst a rovněž i to, že Evropa je v předvoji v boji proti klimatickým změnám. Takže můžeme být hrdí na to, co se odvedlo za posledních letech pod vedením Žána Kloda Junkra. Mě je 46, první generace na, kon, na tomto kontinentu, která může říci, že žila celý život v míru. Těšil jsem se míru, ale půlka kontinentu byla uvízla za železnou oponou. A právě proto první, tato první generace, která má tuto širokou historickou perspektivu, může nyní eh, eh, máli vést kampaň, tak musí začít s velkým optimismem. Je to skvělý čas, kdy žít v Evropě a musíme ji uhájit před eh, všemi nacionalisty. Další bod se týká konkrétních opatření, které jsou na stole. Otázky toho, o co lidem jde migrace. Máte naprosto pravdu, musíme hájit naše hranice a to, kdo bude na naší půdě, musí uh, rozhodnout stát a ne nějací převaděči a pašeráci. Dále musíme samozřejmě eh, řešit i situaci v zemích původu, vztahy s naším sousedním kontinentem, zejména s Afrikou. Výzkum, regionální fondy, to je důležité zejména pro nejchudší regiony v Evropě a vnitřní trh že stejně jako euro eh, posilují eh, ekonomiku a pomáhají těm, kdo hledají pracovní příležitosti. A pak klimatické změny. Všechny tyto věci jsou na naší agendě, ale když se bavíme o budoucnosti Evropy, eh, tak musíme se zároveň dbát na to, aby tu nebyl jenom přístup, ale také metoda. A víte, v čem jsou problémy? Mnoho oblastí, kde potřebujeme silnější Evropu, tak máme problém jednomyslnosti. E, to je skutečně problém. Potřebujeme, aby vždycky 27 členských států se souhlasilo, aby se dohodlo. Ale když chceme udělat z Evropské unie silného politického aktéra na globální úrovni, potřebujeme, aby bylo možno rozhodovat e, vykvalifikovanou většinou i ve vnějších otázkách. A co se týče metody, musíme pokračovat eh, v metodě budování mostu. Třeba migrace. Má vlastní země, Německo, bylo proti všem myšlenkám Evropské komise, eh, pokud jde o závazné kvóty, pokud jde o distribuci migrantů až do roku 2015. Protože tehdy přišel migrační problém do Německa a za pár měsíců Německo změnilo názor a okamžitě začalo záva- žádat závazný mechanismus kvot. Čili je důležité nedívat se na Evropu egoistickým způsobem. Musíme si uvědomit, že musíme zohlednit také problémy ostatních, když chceme mít celou Evropskou unii. A konečně, pokud jde o metodu, chceme Evropu, která je demokratická. Eh, když o tom hovoříme, musíme si uvědomit, že tady jde o právo iniciativy, o posílení vyšetřovací kapacity, e, implementaci pravidel, to všechno se musí e, prověřit. A Krišany si, já jsem rád, že podporujete i tu myšlenku špicen kandidátů. To no, musíme ukázat před volbami, musím říci, já jsem kandidát za všechny strany této sněmovny, máme program a žádáme o tuto podporu v kontextu demokratické Evropy. A demokratická a budoucnost Evropy také znamená, že musíme chránit její podstatu, její esenci, hovořit o evropském způsobu života, demokracii, nezávislosti našeho soudního systému, rovného zacházení s muži a ženami a samozřejmě také ten velký titul Svoboda Eh, vyjadřování, svoboda, vyznání. To jsou práva, která musíme zajistit. Do budoucna musíme dát světu pozitivní příklad, jak eh, zvládat pozitivním způsobem a lidským způsobem společnost. Evropa je jakousi nabídkou světu a o tom je budoucnost Evropy. A nyní za skupinu socialistů má slovo paní poslankyně Bresso. Vážený pane premiére, je pro nás velkou poctou přivítat vás eh, jako premiéra v tomto hemicyklu, který vy tak dobře znáte, protože jste zde pracoval jako europoslanec téměř 10 let. A je to ještě o něco větší podsta, protože vy jste poslední vedoucí představitel států a vlád před evropskými volbami, to je jeden důvod ale zároveň také proto, že jste ve svém projevu načetl důležitou perspektivu pro Evropu a vizi po 26. květnu. A z těchto důvodů vás tady srdečně vítám jménem frakce socialistů a demokratů. Jako poslední premiér, který navštěvuje náš parlament před volební pauzou, eh, máte zde možnost také hovořit o úloze Lotyšská v rámci Evropské unie. Pro nás jako europoslance je to vždy velmi pozitivní přivítat zde někoho z našich bývalých kolegů, který se následně stal představitelem národní exekutivy. To nás vždy velmi těší a radujeme se z toho. My doufáme, že tady budeme přinášet společný pohled, společnou vizi pro naše občany a budeme budovat silnou unii, která bude moci reagovat na různé výzvy. Protože zejména eh, takový stát, který je malý, ale stejně tak velké země, jako třeba moje, Itálie a jiné, tak všichni společně musíme bojovat proti klimatickým změnám a nemůžeme sami osamoceně se snažit eh, podporovat hospodářský růst nebo obranu svých zemí. Stejně jako vy, pane předsedo Junkre, i já miluji Evropu, ale evropské státy. A tady opravdu zdůrazňuji to množné číslo, ne jeden evropský stát, ale státy. A e, tady je trošičku problém v našem pohledu. Každopádně já vám mnohokrát děkuji za vaše vystoupení s ohledem na to, že je to vaše poslední vystoupení v tomto Evropském parlamentu a my s vámi souhlasíme, pokud jde o sjednocenou Evropu, spíše než evropské, e, sjednocené evropské státy. To úplně není naše vize. Každopádně, já vám děkuji, děkuji vám za eh, to, jak bráníte evropský pohled, evropské barvy. V kontextu, kdy je obtížné se prosazovat na mezinárodní úrovni, by určitě nebylo vhodné skoncovat s pravidlem jednomyslnosti. V tomto se zřejmě eh, shodujeme. Je to ale něco, co zastupuje často jenom individualistické zájmy na úkor zájmu společného. A proto je potřeba také eh, zabránit tomu, aby do nekonečna byla odkládána určitá rozhodnutí, protože my potřebujeme Evropu rozhodnou a to jste nám také vy tady připomněl. V jaké kapitole se chcete najít v historických knihách? V té kapitole, která mluví o obraně zájmu evropských občanů, anebo nějakém rozmělňování tohoto pohledu? Já myslím, že musíme tady prosazovat velmi aktivní, robustní evropský projekt a musíme pamatovat na to, abychom měli potřebné nástroje, včetně rozpočtu, který nám umožní rozvíjet jednotlivá opatření. Pro nás, jako evropské socialisty, se Evropa má rozvíjet prostřednictvím legislativy, ale také prostřednictvím základních práv, lidských práv a občanských práv. Vy eh, od ledna ve své zemi a v Evropě jste vyjádřil určité postoje a názory, které v nás vyvolávají pochybnosti a otázky a byl bychom rádi, kdybyste se tomu mohl nějak vyjádřit. Jednak pokud jde o rozmysťování uprchlíků v rámci Evropy, vy jste řekl, že jste proti takovému přemysťování, ale jak tedy uděláme takovou redistribuci? Jak to udělat? Eh, když vy říkáte, že musíme bránit společnou hranici. Tady přece je potřeba princip solidarity, který vy jste zmínil a který je potřebný ve všech našich společných politikách, včetně politiky soudržnosti, kde ho jasně vidíme. Čili můžete mi něco konkrétně říct k této otázce? Druhá věc. Eh, vaše odmítnutí spustit eh, řízení o porušení článku podle článku 7 v případě Polska a Maďarska. Jak ospravedlníte toto odmítání a podporu e, Putina a takových tendencí, které vidíme ve, po, v politice Salviniho nebo Orbána. Není tady určitý rozpor? A potom poslední důležitá věc. Jaká opatření realizuje vaše vláda? pokud jde o zajištění nediskriminace osob komunity LGBT a e, rasismu a netolerance. Tato komise vykazuje e, vel, určitá, určité nedostatky, pokud jde o chráň, obranu práv těchto lidí. Evropa by měla být Evropa tolerance a vy jste zmínil, že vaše země tyto hodnoty sdílí. Takže já vám ještě jednou děkuji a doufám, že odpovíte na moje otázky. Děkuji paní poslankyni Breso a za EKR má slovo pan poslanec Zíle. Kungs, eh, komisijas prezident kungs, eh, premjerminister kungs, eh, Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, děkuji za to, že jsme si mohli vyslechnout ten skvělý obsah vašeho projevu. A my jsme také byli dobrými kolegy, protože jsme spolupracovali jak na půdě tohoto parlamentu, tak na půdě našeho parlamentu. A také musím říct, že jsem opravdu vděčný za to, jak s dobrými kolegy a ženami, kolegyněmi můžeme spolupracovat. Myslím si, že diplomaté opravdu vykonávají velmi, velmi dobrou práci. A já nelituji ani jednoho jediného dne, který jsme strávili v rámci Evropské unie a eurozóny, ale mnohokrát mi jsem už trošičku litoval určitých aspektů evropské politiky. Já musím říct, že image Evropské unie není vůbec dobrá. A to je přesně to, o čem chci hovořit. Protože vy jste vlastně uh, nehovořil o tom jednoduchém postupu, protože možná to, co z toho vyznělo, bylo to, že všechno je v pořádku a je třeba pouze zhodnotit to, čeho jsme dosáhli a snažit se prostě trošičku ještě eh, se zlepšit. Já bych byl velmi rád, kdyby ty návrhy byly trošičku analytičtější. EKR je politickým uskupením, která, které vždy, vždy eh, vystupovalo pro co nejsilnější vnitřní a silný trh. Nicméně máme určité pochybnosti, protože protože vy jste řekl, že vy nejste úplně spokojený s těmi evropskými šampiony. Ale národní šampioni jsou také šampiony Evropské unie. To znamená, že tady nemůžeme úplně souhlasit i v souvislosti s tím špicen kandidátem a s tím, co říkal Manfred Weber, protože tady se hovoří o tom, jak je třeba změnit některá národní pravidla pro to, aby prostě eh, ta, ehm, ta hospodářská soutěž byla spravedlivější. Eh, já si myslím, podívejte se, ano, když hovoříme o ochraně, ano, v pořádku, ale o ochraně před tím, před kým, eh, před okolním vnějším světem, myslím si, že je ještě nebezpečnější hovořit tady o protekcionismu nebo o ochraně v rámci vnitřního trhu. Vy jste to už částečně také řekl, protože hovořil jste o těch nulových v podstatě překážkách v obchodu mezi americkými státy. Ale máme tady ten balíček Mobility 1, a který zavádí velmi kontroverzní postupy. A musím říci, že lotyšská vláda, polská, maďarská a jiné vlády v podstatě byly proto. To znamená, že to byly poslanci z různých politických uskupení z těchto zemí, které byly proti. E, je to špatné pro tyto státy, ale zároveň říkám, že je to dobré pro Evropu. Co to znamená? Protože jen si představte, že by takovýto balíček mobility byl přijat v USA, jaké by to měly dopa- jaké by to mělo dopady v podstatě, když byste se třeba chtěl vracet s nákladním vozem z Wyomingu do New Yorku nebo i kamkoliv prostě. Tady já si myslím, že tady to prostě není ten správný přístup. To znamená, že my velmi často zapomínáme, že vlastně rozpočet USA je úplně jiný. To znamená, je třeba umět porovnávat. To znamená, že pokud byste byli více federalistickými, neříkám přesně podle našich představ, tak možná by to mohlo fungovat jinak. Podívejte se, vy jste také hodnotili vlastně to, čeho dosáhlo Lotyšsko, co se týče tedy těch určitých podniků a máme tady také tu zprávu tak 3 a Lotyšsko protože víme, že tady hovoříme také o zemích, které nejsou příliš daleko odsud, které jsou v té zprávě zmiňovány. Takže podívejte se, je velmi dobré, že hovoříme tady o výzkumu a vývoji, protože ty jsou velmi důležité také v, ve spojení s inovacemi. Ano, je to velmi dobré, že tady ten rozpočet eh, roste. A správně stále k tomu přidal to slovíčko ale. Ano, ale. Protože tady je třeba se podívat také na ten demografický rozvoj, protože i když my budeme rozšiřovat programy jako Horizon, samozřejmě je to dobrý program, který ale ještě pořád má potenciál zlepšení. Podívejte se, je třeba zohlednit demografický rozvoj. Když bychom to zohledňovali lépe, tak bychom možná byli ještě roztříštěnější, protože dochází k tomu, že opravdu ti nejlepší, mladí, nejchytřejší, nejtalentovanější mladí lidé se koncentrují v konkrétních jednotlivých zemích. To znamená, že někde, někde se možná ta situace zlepší, ale jinde se zase zhorší. To znamená, ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy budou do budoucna pravděpodobně ještě vyšší. Takže já jsem tady zmínil pouze několik eh, bodů. Ano, částečně s vámi souhlasím, částečně bych byl rád, kdybychom o tom dále hovořili. Myslím si, že v rámci nového parlamentu eh, zajistíme opravdu rozumnou spolupráci mezi různými politickými stranami, které budou chtít opravdový skutečný vnitřní trh, na němž bude budoucí unie stavět. A slovo má pan poslanec Telička. Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, vítejte zpět na půdě Evropského parlamentu. Uh, Ještě jednou, prosím, vítejte v Evropském parlamentu. Na začátku vašeho projevu jste řekl, že jste se dověděl, uh, že jste se poučil pár věcí v Evropském parlamentu, ale mohl bych udělat takovou paralelu trochu falešnou, protože na základě tohoto předpokladu bych rád, i kdybych za to nikdy nehlasoval, bych rád, aby český premiér byl členem Evropského parlamentu. Pak bychom možná měli trošku jinou politiku české vlády v evropských otázkách. Ale kromě toho máte jednu výhodu. Máte znalosti a máte také určitý přístup a postoj. To je naprosto nezbytné, jinak není možné se dál vyvíjet. Ale to asi nejde tedy ruku v ruce s tou paralelou, se kterou jsem udělal s českým premiérem. A pak jsme, jste zmínili také otázku jazyku. Vy hoři, hovoříte, rozumíte v řadě jazyků, asi ne česky, ale musím říci, že to, co jste řekl, to je jako kdybyste četl e, předvolební e, manifest na, našeho hnutí. To je pozitivní protože vy jste v EPP, já jsem liberál a přesto je tu celá řada otázek. Na nich Mů, u nichž můžeme a měli bychom hledat evropská řešení. Je tu řada věcí, na kterých se shodneme, ale i další. A o to přesně o takovou schodu musíme usilovat v příštích uh, volbách a po příštích volbách. Dovolte mi navázat na několik věcí. Zjednodušená řešení. Hovořil jste o nacionalistech, populistech. Já naprosto souhlasím, měli bychom řešit příčinu, příčinu všech těchto těch obav, těch, který, které jsme ztratili někde v procesu globalizace, ale musíme být uh, také upřímní a féroví a říct, že musíme uh, jak si, si vypracovat svůj vlastní domácí úkol v našich politických stranách a hnutích. Musíme najít Eh, ty, kdo identifikovat ty, kdo eh, nabízí pouze příliš zjednodušující řešení. K tomu, na co jste poukázal, hovořil jste o vnitřním trhu. Já myslím, že stěží najdeme někoho v tomto parlamentu, kdo by si dovolil říci, že by vnitřní trh nebyl úspěšný. Jistě, musí se dál rozvíjet. Pouze 35% vnitřního trhu je opravdu otevřená. Čili tady stále potenciál 65%. Jak je možné, že se nám to ještě nepodařilo? Je tu určitý důvod podnikat ve Spojených státech, protože tam je skutečný vnitřní, vnitřní trh. Protože jakmile dostanete jedno povolení, jednu licenzi, tak to máte hned na celou dobu. U nás na, celo, na celé území. Tady jich potřebujete pořád ještě 28. Pokud chceme opravdový vnitřní trh, jsme ochotni mít jednoho regulátora vnitřního trhu. Také to byla paralela ten nekalé soutěže například z Číny a odinu. Já s tím souhlasím, ale nemělo by to vést k protekcionismu. Ale pokud otevřeme trh, a já jsem pro, tak výhoda je na straně těch, kdo jsou velký, velcí potom, a nebo kdo podvádí, to ne, tak to nesmí být. Čili naše startupy nebudou ve stejné pozici jako Microsoft nebo Huawei. Takže musíme také pracovat na těch standardech a normách a také v politice hospodářské soutěže. Musíme mít férové prostředí i uvnitř. A otázka je, zda máme tu skutečnou odvahu a vůli jít a vytvořit vnitřní trh, a ne na 35%, ale na 100%. Já jsem pro a pokud vy také, tak na tom můžeme pracovat. Také jsme hovořili o otázce vnějších hranic. No samozřejmě, to je naprosto klíčové, ale pořád ještě selháváme. Já se obávám, když se podívám třeba na Českou republiku, tam je hodně různých prohlášení ze strany politických předáků, ale chybí jim ta vůle a vize, abychom si uvědomili, aby si uvědomili, že budeme mít, že můžeme mít svobodný pohyb, ale musíme, když zajistíme hranice. Klimatické změny. To je přesně známka toho, že co se týče klimatických změn, můžeme pracovat napříč celým politickým spektrem. Vy jste se dotkl eh, například zemědělské politiky a spravedlivého přístupu k zemědělcům. Nemáme zatím férovou zemědělskou politiku, protože mm, máme dodatečné dotace z národních rozpočtů. Čili my potřebujeme, aby skutečně s našim, vůči našim eh, podnikatelům eh, i eh, spotřebitelům jsme měli skutečně spravedlivý postoj. Děkuji. Je nutno dodržet řečnický čas, to platí pro nás, pro všechny. A nyní za skupinu GUE NGL dostává slovo pan poslanec Papadimulis. Děkuji. Dnešní rozprava je mimořádně důležitá. protože jsme prakticky na konci mandátu tohoto Evropského parlamentu. Dnes to bylo naposled, kdy pan předseda Juncker vystoupil na plenárním zasedání. Vyslechli jsme si premiéra, který byl poslancem tohoto parlamentu 9 let je to desátý vedoucí představitel státu a vlád, který zde během tohoto mandátu vystupuje a zanedlouho nás čekají evropské volby. Já myslím ale, že bychom neměli e, ztrácet optimismus. Měli bychom se dívat na věci eh, do budoucna pozitivně, s optimismem. Měli bychom se také zamyslet nad tím, co se nám nepodařilo, co jsme úplně nedotáhli do úspěšného konce, protože měli bychom se snažit postavit, snažit čelit eh, extrémní pravici, která se snaží zničit evropský projekt. Pane premiére Karinci, vy jste hovořil o Ezopovi, o Ezopových bajkách. A máte pravdu. Ovšem my v Evropské unii se musíme zamyslet nad tím, kde se nacházíme deset let po krizi, kterou jsme si prošli. Došlo k nárůstu sociálních nerovností, nerovností mezi regiony, v rámci Evropské unie. V některých částech došlo k narušení právního státu a demokracie. Evropský parlament a komise se snažili uh, přimět Polsko a Maďarsko, aby eh, aktivo, byl aktivován článek 7, ale nic se nestalo. Parlament a komise společně představili návrh reformy asilového balíčku, ale na radě vlády nekonají nic, nečiní. E, komise, ECB, Evropský parlament chtěli e, protlačit bankovní unii přes třetí pilíř, vytvořit e, mechanismus bankovních záruk. Ale zase na radě se nic nestalo, vlády byly nekaktivní. Některé vlády některé země, jako Německo nebo Nizozemsko, to v zásadě blokují. Čili jestli chceme se posunout dopředu, jestli chceme mít větší eh, integraci, transparentnost, soudržnost, musíme, jestliže chceme usilovněji pracovat na eh, změnách, na boji se změnami klimatu, tak v takovém případě unie potřebuje přestat být skupinou států, 28 států, kde ale ve finále veškerá rozhodnutí dělá Německo, to se musí změnit. A e, chtěl bych říci, že já souhlasím e, s konstatováním pana předsedy Junkra, že jestliže chceme splnit cíle, které jsme si stanovili, tak Potřebujeme větší rozpočet, potřebujeme více prostředků do sociálního fondu. Neměli bychom eh, mít škrty, ale naopak bychom měli navyšovat prostředky na sociální fond. To samé platí pro společnou zemědělskou politiku. Tu bychom měli posilovat, nikoli se škrtávat. Také potřebujeme více peněz pro mladé, pro Erasmus+, pro výzkum a vývoj a Pan Karinc je zástupce rady, ale zároveň je to bývalý europoslanec. A já se tedy ptám, proč jste smetli ze stolu doporučení de Monteho k vlastním zdrojům? Jak chcete zajistit větší politickou integraci v rámci EMU, hospodářská měnové unie, aniž byste eh, brali ohled na sociální aspekty? Sociální agenda byla odsouhlasena v Gotembergu, ale my jsme e, jí nedali žádný obsah. A jak e, rostou nerovnosti, tak tím se jenom podporuje extrémní pravice, která chce zničit Evropu a zničit demokracii. Pan Salvini, paní Lepénová a e, či pan Orbán jsou všichni zástupci tohoto trendu a viděli jsme to už před 80 lety a jak to tady zaznělo, v minulosti to vedlo k fašismu, nacismu a ke světové válce. Potřebujeme prosadit eh, silnou většinu v Evropském parlamentu. Lidé říkají, že potřebujeme lepší, sjednocenou demokratickou Evropu, která přinese více rovností. Děkuji a za skupinu zelených pan poslanec Lambert. Pane premiére, vítám vás zpátky v parlamentu, který velmi dobře znáte, protože samozřejmě ne úplně vždycky jsme zastávali stejné mínění, co se týče hospodářských záležitostí, ale vždy jsem obdivoval opravdu váš závazek vůči společnému evropskému projektu. A dnes jste o tom podal další svědectví. A vy jste opravdu tím správným příkladem takového toho závazku v Pobaltí. Myslím si, že právě státy Beneluxu a pobaltské státy by měly daleko úžeji spolupracovat, protože pokud oni jsou nejsou schopni najít dohodu mezi sebou, tak by mohlo opravdu stavět eh, mosty a podpořit naší Evropu lépe, lépe než duo Francie-Německo. Já jsem, mně se velmi líbil ten váš projev. protože jsem velmi rád, že jste nám připomněl, že Evropská unie je mírovým projektem, který se snaží pomocí dialogu, dialogu řešit eh, rozdíly. A to je správné, to je správný důvod, odůvodnění uznání existence evropského projektu i dnes. I ta metafora, kterou vy jste vlastně použil, ta se mi velmi líbila, protože to je důležité samozřejmě i pro mě, eh, protože pocházím eh, z menšího státu, ale i pro ty velké státy je důležité spolupracovat. Také se mi líbilo to, co jste říkal o té vnitřním trhu. Ano, je to dohoda o volném obchodu, ale stejně jako další dohody o volném obchodu hovoříme tady o vůdčích eh, regulačních demokratických institucích, které jsou vlastně těmi regulujícími orgány. A to v jiných eh, zónách volného obchodu nemáte. Také jste hovořil o španí, praní špinavých peněz a vy jste použil ta správná slova, která chceme slyšet a víme, že vy váš závazek je velmi silný. Nicméně musím i nesouhlasit. Ne teď přesně konkrétně s těmi věci, kterými, které jste zmínil, ale co se týče vašeho chování nebo chování lotyšské vlády protože my musíme být opravdovým motorem klimatických změn. Pokud nejsme schopni vlastně pracovat a žít v rámci, který nastavila příroda, no tak to je problém. Ale je to samozřejmě otázkou také leadershipu. Pokud my nebudeme těmi lídry v tomto přechodném procesu, no tak samozřejmě budeme kupovat cizí řešení místo toho, abychom přicházeli s vlastními. Vy jste jako klíčové téma zmínil zemělstvo. Ano, samozřejmě, zemělství představuje také největší část našeho rozpočtu. A teď každý cent, který vynakládáme do zemědělství, musí vést ke změně toho zemědělského modelu, tak abychom snížili emise CO2, abychom se vrátili a znovu obnovili biologickou rozmanitost. Musíme tady samozřejmě hovořit hovořit také o stropních hodnotách a musíme ale bojovat proti těm opatřením, která jsou proti těmto cílům, ale vaše lotyšská vláda ne vždycky jedná v tomto souladu. Ano, samozřejmě máme tady prostě společnou zemědělskou politiku, máme stanovené cíle, ale ve chvíli, kdy budeme chtít eh, lepší společnou zemědělskou politiku, musí být zelenější, protože jenom tak dosáhneme těch stanovených cílů. A co se týče občanství, Protože vy jste zmiňoval evropské hodnoty a když si přečtete druhý článek, tak vlastně první hodnota je lidská důstojnost v druhém článku. To je něco, co, je, co se nedá dělit eh, nebo nějakým způsobem roztříštit. Lotyšsko hodně dlouho bylo součástí Sovětské unie a proto také mnoho vašich občanů v podstatě eh, si vzpomíná také na eh, sovětskou minulost. Je jasné, že tady těch zranění a ran je velmi mnoho z minulosti, ale je pravda, že 10% vašich obyvatel nemůže zůstat bez občanství. To prostě nejde. Vy musíte udělat více pro to, abyste podpořili menšiny a abyste bojovali bojovali proti diskriminaci, hlavně co se týče diskriminaci kvůli věku či eh, sexuální orientaci eh, vy jste se tomu vyhýbal, ale všechny tři pobaltské republiky se vyhnuly tomu toxickému postoji v eh, souvislosti s tou migrační vlnou. Nicméně nedávno vaše vláda nepodpořila jakékoliv závazné realokace uprchlíků, což je v podstatě jediné řešení. Také jste nepodepsali ten eh, kompakt OSN, který v podstatě také eh, ukazuje nebo vlastně stanovuje pokyny pro řešení této velké výzvy. Všichni víme, že to není právně závazné, ani to vlastně neohrožuje suverenitu našich států. Jde v podstatě o solidaritu, o symbol eh, solidarity, o spolupráci, protože pouze spolupráci prostřednictvím společné spolupráce budeme moci tento problém řešit. To znamená, vy byste se pod to měli podepsat. Podívejte se, toto je poslední rozprava o budoucnosti Evropy eh, v tomto parlamentu. Samozřejmě můžete s námi počítat, že my vždy, vždy budeme bojovat za naší demokracii a nadnárodní demokracii. Chceme, aby i hodnota lidské důstojnosti byla stále tou nejdůležitější hodnotou a stála před hospodářskými zájmy, protože demokratičtější, lepší Evropa je samozřejmě to, co chtějí všichni naši občané a zatím budeme stát a za to budeme bojovat. Děkuji. E a za frakci eh, FDD má slovo pan poslanec Coburn. Oh, we're on. Tak. Děkuji pane předsedo. Pane premiére Karenci. Jean-Claude. Pane Jean-Claude Juncker. Silný oponente. Veřejné, veřejný projev žalu nad zničením Notre Dame ukazuje, jak si ceníme kulturního a náboženského dědictví Evropy. A jakákoliv jednota, která na tomto kontinentu je, vychází z našeho filozofického kulturního dědictví, římského práva, řecké filozofie, křesťanské víry a britské demokracie, dovolím si říci. A e, pak ústava, Lisabonská smlouva, to se nám tolik nelíbila. A tím e, Evropská unie pak e, tam odmítla jakýkoliv odkaz na křesťanské náboženství eh, v Evropě. A to je něco skutečně, eh, co je Evropě cizí, to, že tam eh, není ten odkaz, ten agresivní sekularismus. To je odmítnutí našeho dědictví a kultury, které přitom představuje základ naší kulturní slabosti. A je to důvod toho, proč lidé v Evropě i jinde stále více odmítají Evropskou unii. Evropský projekt je jako e, děsivý náboženský kult. Jak něco z hlavy pana Robespierre. Dě- A, pane premiére, pane Garenči, s veškerou úctou, vy jste řekl, že Rusko nějak souvisí s Brexitem. No pardon, ale britský lid který 1940 bojoval proti autoritářství, jsou schopni se sami rozhodnout o Evropě. Ale nechtějí byrokratické autoritářství od nevolených eh, evropských byrokratů. A tento parlament je jakýmsi eunuchem. My chceme skutečně, aby nám vládly vlastní parlamenty, svrchované parlamenty. A když eh, parlament dominuje jakýsi establishment, který je infiltrován eh, členy tohoto eurokultu, kteří eh, prostě brání prostému jednoduchému Brexitu. Něco, co by se dalo jednoduše udělat, pravidla VTO. A místo toho ti eurokultisté rozhodli jinak. Včetně naší premiérky Mayové, která Eh, eh, rovněž eh, zemi mnoha způsoby poškodila. Ty nes, nesmysly ohledně backstopu v Irsku za to, že Evropská unie se odvážila odejít z eurokultu. A establishment ve Westminsteru je mimo kontakt s vlastními voliči. A jestliže Evropská unie a její spojenci Eh, budou na, nedá vnucovat tento